ukončena. Sejdeme se znovu zítra ve čtvrtek 10. března v 9 hodin ráno eh, kdy bude první zasedání a potom druhé zasedání od 3 do 5. Program byl zveřejněn a najdete ho na našich internetových stránkách. Dnešní zasedání je ukončeno a přeji vám hezký večer.